Ano, děkuji vám za to, že jste zaujali svá místa a máme nyní tu čest a také potěšení e, uvítat mezi námi pana Rolanda Sekriščunase, který je náměstek ministra zahraničí, který také zodpovídá za téma rozvojová pomoc a humanitární pomoc a on povede toto téma v Radě Evropské e, rady. On, pan Kričunas musí bohužel odjet v 11 hodin, protože e, letí jeho letadlo a nyní bych mu chtěla poděkovat za to, že přišel mezi nás. My si také přejeme skvělou spolupráci mezi Evropským parlamentem a mezi litevským předsednictvím rady. Uh, v rámci legislativního meziinstitucionálního rámce, který stanoví Lisabonská smlouva, neboť v humanitární e, oblasti máme před sebou hodně výzev. A to se také například týká jednání o dobrovolnickém sboru pro humanitární pomoc. A to jednání by měla začít v září. Jsem zvědava, co k tomu nám řeknete a také se těším, že budete hovořit o jiných tématech v oblasti humanitární pomoci. Já bych si přála, abychom se zaměřili v rámci evropského předsednictví na téma humanitární pomoci, aby toto téma mělo přesné hranice, tak aby ostatní otázky, které patří do širších souvislostí, dětí také byly diskutovány. O tom také budeme diskutovat s Catherine Ashton, která také zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku, a která je také místo předsedkyní komise. My jsme se s ní sešli v květnu a nyní máte, pane ministře, slovo na 20 minut. Paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, je pro mne velkou ctí a velkým potěšením seznámit vás s prioritami litevského předsednictví v oblasti humanitární pomoci. My bychom chtěli těsně spolupracovat s Evropským parlamentem a jsme také ochotni takto postupovat, aby všechno dobře fungovalo, abychom e, dospěli k dobrým výsledkům. A nyní budu pokračovat v angličtině. Dámy a pánové, paní předsedkyně, cílem je e, humanitární pomoci je poskytovat pomoc a také ochranu pro e, oběti humanitárních eh, krizí. Vy jsme přesvědčeni o tom, že humanitární akce musí být založeny na potřebách, Vy musí odpovídat mezinárodním principům v oblasti humanitární pomoci, neutralitě a také nestranostně. My jsme eh, pišní na to, že Evropská unie je největší dárcem v oblasti humanitární pomoci a je také klíčovým mezinárodním faktorem poskytování eh, pomoci při katastrofách 45 financí pro humanitární pomoc pochází z EU, ale my také vyjadřujeme solidaritu s lidmi, kteří e, jsou zranitelní. E, přehled z Eurobarometru jsme ukázalo, že v roce 2011 humanitární pomoc byla podporována 79% našich občanů. V roce 2012 E, tato podpora, kterou poskytovala EU, se zvýšila na 88%. My vždy se musíme snažit o to, abychom docilovali více, musíme také poskytovat naší pomoc účinně a principiálně a také musíme zabezpečit, abychom byli odpovědní jak občanům, našim občanům v EU a také zranitelným občanům, které jim poskytujeme pomoc. A my máme náš pracovní pracovní program na dalších šest měsíců, který jsme zpracovali také společně s irským předsednictvím, neboť irské předsednictví bylo první zemí, které začalo realizovat náš program trojky. My budeme dále pokračovat na, v, tom, v tomto programu společně s Řeckem. Paní předsedkyně, dámy a pánové, my se především zaměříme na tři priority. Za prvé, hodláme zahájit a také ukončit jednání mezi Evropským parlamentem a radou o nařízení, které se týká zřízení Evropského dobrovolnického sboru. Za druhé hodláme také poskytovat naši pomoc efektivně a za třetí hodláme se také zaměřit na odolnost. Lit 2 hodlá okamžitě zahájit jednání s Evropským parlamentem o dobrovolnickém sboru, neboť tato legislativa je jednou z nejdůležitějších v oblasti humanitární pomoci. My si plně uvědomujeme, že tato věc je velice zajímavá i pro Evropský parlament. Já si uvědomuji, že my máme již společný základ pro náš postup. Rada udělala všechno pro to, aby zaručila prosazování a provádění tohoto návrhu, což znamená, že hodláme postupovat na základě potřeb a efektivně. Také hodláme těsně spolupracovat s Evropským parlamentem, také eh, s stínovými zpravodaji a zpravodaji. My eh, bereme také v potaz, že máme odpovědnost vůči našim občanům a také vůči našim takzvaným zákazníkům. A Litevská Polské předsednictví hodlá také dále jednat o e, účinnosti a konzistentnosti evropské humanitární pomoci. Účinnost znamená především rozumnou koordinaci a informaci a také koordinovanou reakci máme eh, vůči dokument a eh, tímto je dohoda o monetární pomoci. V roce 2008 schválila komise pětiletý akční plán, který stanoví praktická opatření na implementaci ustanovení této dohody. A také hodnocení provádění dohody již bylo zahájeno a závěrečnou zprávu očekáváme v lednu 2014. Cílem hodnocení je nezávislé hodnocení provádění dohody a jde také o to, abychom posílili kapacity EU, abychom pomáhali trpícím lidem po celém světě. V této souvislosti litevské předsednictví diskutuje diskutuje o dalším postupu a také využívá svých zkušeností a jde také o to, jak posílit naši činnost. Humanitární potřeby stále vzrůstají a ve stejné době však rozpočty klesají prostředí a um, proto my musíme dále diskutovat o těchto záležitostech a do dalších naléhavých humanitárních záležitostech. Předsednictví hodlá dále vyhodnocovat tento postup. My hodláme také se více zaměřit na humanitární principy a my také vyzýváme Evropský parlament, který stále E, také je velkým obhájcem humanitární pomoci, aby vstoupil společně s námi do diskusí tak, abychom vyhodnotili humanitární pomoc EU v budoucnosti. A nyní e, se dostávám k další prioritě a to je odolnost a vzdoruschopnost. Jak víme, tak e, tím, že dochází ke stálemu většímu e, počtu katastrof a proto bychom potřebovali kolaborativní a společný přístup v oblasti humanitární a rozvojové. Je třeba, abychom propojili rozvojovou a humanitární politiku a programy. V této oblasti litevské předsednictví bude vycházet z pevných základů, které položilo irské předsednictví. V květnu rada schválila závěry v této oblasti oblasti, což tedy vede k tomu, že odolnost eh, spojuje humanitární a rozvojovou pomoc a tak eh, lze dosílit eh, lepších výsledků. A v letos v červnu byl schválen akční plán v oblasti odolnosti bude dále také pracovat pracovní skupina, která bude projednávat modality a způsoby efektivní implementace plánu. Litevské předsednictví také bude Eh, organizovat pravidelné eh, výměny o odolnosti. Jde o to, abychom postupovali koordinovaněji mezi členskými státy a komisí a tak posilovali dále odolnost. I litevské předsednictví vyzývá Evropský parlament, aby také k této agendě přispěl a abychom vedli v budoucnosti dialog o těchto eh, tématech. Já bych se také ještě chtěl vyjádřit současným krizím. První krize, která nás napadá, je krize v Sýrii. Dvě, eh, eh, dva roky občanské války vedly k velké eh, katastrofě, kterou trpí především civilní obyvatelstvo. My eh, potřebujeme ještě větší částky na pomoci těmto lidem. U OSN eh, poskytlo 1,4 miliardy US dolarů na podporu 6,8 milionů lidí v Sýrii. EU eh, e již alokovalo 678 milionů euro a dále jsme schválili 24. června, že poskytneme dalších 400 milionů euro. Je důležité, aby EU nadále jak sehrávala svou vůči roli v této oblasti a musí také spolu pracovat na hledání trvale udržitelného politického řešení. Litevské předsednictví bude eh, volat potom, aby všechny strany dodržovaly mezinárodní humanitární právo, respektovaly humanitární principy. V průběhu našeho předsednictví se budeme snažit zabezpečit, aby EU řeš, se snažila také prioritně řešit situaci v Sýrii. V současné době se zaměřujeme naši pozornost na Sýrii, ale na ostatní ostatní místa na světě nezapomínáme tam, kde lidé trpí a také umírají v důsledku katastrof. Litevské předsednictví bude diskutovat o nejnaléhavějších krizích, což je například v Mali, Sahelu, Sudánu, Jižním Sudánu, Demokratické republice Kongo, na Haiti a v dalších zemích. My bychom také se hodláme zaměřit na určité takzvané zapomenuté krize, což jsou krize v Pakistánu, Pákistánu, Myanmar, Birmě a v dalších zemích. Závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že i litevské předsednictví hodlá pokračovat v humanitární e, pomoci a také hodláme těsně spolupracovat s vaším výborem v této oblasti na uskutečnění našich priorit. My máme ambiciozní agendu program na dalších šest měsíců, ale šest měsíců to je pouze jeden krůček na naší dlouhodobé cestě. A nyní jsem k dispozici pro vaše vaše otázky a děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, euh, monsieur le ministre. Děkuji vám, vážený pane ministře. Nyní se dostanou ke slovu poslankyně a poslanci. Nejprve bych dala slovo sama sobě. Děkuji vám za vaši prezentaci a velice mě těší naše spolupráce a naše budoucí spolupráce týkající se jednání o Evropském dobrovolnickém sboru humanitární pomoci. Konal se trialog. Jednomyslně jsme si odsouhlasili ve výboru mandát pro jednání a já se postarám o to, aby tento nástroj byl opravdu čistě humanitárního charakteru. Zatím jsem se nedozvěděla, jaká bude pozice rady v této věci. Možná byste mohlo uvést i některá zásadní fakta z pohledu rady, jak to vypadá s e, rozpočtem, který je naplánovaný pro tento nástroj. A já teď nebudu zmiňovat všechny dramatické světové e, krize, ale 28. jsem navštívila Mali, a situace v Mali je velice znepokojivá, velice závažná. A k tomu přispívá i ten proces voleb. Možná by bylo docela dobré eh, uspořádat eh, výměnu názorů na toto téma a zajímalo by mě, jak se k tomu stavíte vy. Že vám dám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budu reagovat anglicky a litevsky. Pan ministr eh, říkal, eh, mluvil anglicky a proto budu hovořit anglicky a potom skončím litevsky. Byl jsem velmi rád, že jsme svědky litevského předsednictví a že během litevského předsednictví se přijímají všechny programy a že jste hovořil o otázkách a velkých úkolech, které leží v otázce humanitární pomoci. V první řadě bych rád zdůraznil velmi důležitou věc a tou je vztah mezi lidskými právy a vývojem. Tyto dvě věci nelze oddělit a během evropské krize jsme byli svědky zhoršení situace v oblasti lidských práv právě v zemích, které byly krizí velmi postiženy. A proto jsem hluboce přesvědčen o tom, že je pro nás opravdu výzvou toto přijmout e, nejenom jako pokračování naší role dárce, ale proto, abychom podpořili lidská práva na celém světě, protože dochází eh, ke zhoršování ekonomické situace a důsledky jsou okamžité a těmito důsledky je zhoršení situace v oblasti lidských práv. A v této oblasti může Litva mít úspěch, protože tato země má historickou zkušenost. Eh, Litevsko není asi politickým aktérem, který by měl podstatné slovo, když se hovoří o subsaharské Africe. Ale pokud hovoříme o jiných oblastech, o střední a východní Evropě nebo střední Asii, tak zde Litevsko má hodně znalostí a je, eh, má, může mít silné slovo. A eh, chtěli bychom eh, zamezit tomu, aby došlo eh, k politickým eh, odporům nebo politickým protimluvům v zemích, kde se podstatně zhoršila situace v oblasti lidských práv. Jsem přesvědčen o tom, že během litevského předsednictví právě předsednická země bude mít hodně co říci Evropské unii. A dovolte mi nyní pár slov v litevštině. Je pro mě ctí přát eh, hodně štěstí své zemi během předsednictví Evropské unie. V této oblasti humanitární pomoci je před námi řada úkolů, především propojit tento aspekt s našimi možnostmi, proto aby během litevského předsednictví bylo možné zabránit určitým politikám ve světě, především tam, kde se neúčastní Evropská unie nebo kde jsme nemohli projevit dostatečnou sílu a kde se vytvářejí určitá prázdná místa, která zaplňují nedemokratické síly. Takže to tedy přeji tedy předsednictví hodně štěstí. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, děkuji, pane ministře. Je pro mě velkým potěšením z vás vyslechnout. Především bych chtěl eh, poděk, eh, eh, poblahopřát vaší zemi. Během pár dní k vám přijedeme, protože tam budeme mít schromáždění, proto abychom poznali tento E, myslím si, že je dobré, abychom poznali i Latinskou Ameriku, tento nový kontinent. Hovořil jste o některých bodech, které jsou podstatné. Jedním z nich je dobrovolnický sbor. Vy jste o tom hovořil jako o jedné z priorit vašeho předsednictví a je zásadní, aby to tak opravdu bylo, protože to je jedna z aktuálních otázek. A fakt je, že vy můžete v tomto smyslu trošku tu záležitost e, e, postrčit a myslím si, že to je významné a dále odolnost je velmi důležité, aby se zvětšila. A předsednictví to taky má jako svůj úkol a myslím si, že je to příležitost k další dobré práci. Pokud jde o rozvojové cíle, eh, tisíciletí. Zde jsou dvě věci, které bych k tomu chtěl říci. Všechno, co předsednictví může udělat, až e, má vliv do roku 2015. Myslím, že bychom neměli rozhodně e, polevovat v boji pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí a myslím si, že je E, jasné, že nám všem je jasné, jaké budou naše e, cíle po roce 2015. Těmito cíly bude vymícení chudoby. To si myslím, že e, v září v New Yorku bude taky zcela jasný cíl, který tam zazní. Dále nemůžeme opustit nástroj pro financování pro, pro rozvojovou pomoc, protože to je nástroj, který je rozumný. To, co parlament v tomto smyslu říká, je demokratické, navíc reprezentujeme všechny občany Evropské unie a e, proto je moc, e, velmi pozitivní, že e, Evropský parlament se shoduje v tomto smyslu jako zástupce evropských občanů. A nakonec eh, myslím, že to bude předsednictví, které bude blízko občanské společnosti a blízko nevládním organizacím. To je zcela zásadní. Uh, je důležité, aby předsednictví soucítilo s nevládními organizacemi. Myslím, že litevské předsednictví opravdu bude blízko těmto důležitým aktérům, kteří jsou zásadní pro dosažení rozvojových eh, cílů eh, tisíciletí. Takže ještě jednou vám děkuji, jsme vám k dispozici a je pro nás ctí s vámi spolupracovat. Děkuji. Merci beaucoup. Je vais vous propose peut-être... Děkuji vám. Možná, že ještě někdo se hlásí o slovo? Prosím. Já jako koordinátor největší politické skupiny jsem tady trpělivě čekala. Nyní bych se chtěl vzít slovo. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho prezentaci. Uh, chci se také vyjádřit eh, ke snížení rizik v oblasti eh, katastrof. 64 světového obyvatelstva bylo v poslední době postiženo eh, katastrofami. Například na Haiti zemřelo 1,3 milionu lidí a Tady máme eh, zprávu, kterou vydalo OSN o snížení eh, rizik a snížení eh, katastrof a dopadů katastrof. To, to jsou například také cíle tisíciletí. Prosím, de svého programu. My také hovoříme o účinnosti a my vidíme, že každé euro se, da, se Eh, ušetří daleko více. Například Čína vydala na účinnost, účinnou ochranu proti katastrofám 3 miliardy a zachránila 12 miliard. Takže my opravdu se eh, tímto tématem prosím musíme zabývat. To je snižování rizik v důsledku katastrof. A potom je tady druhá věc. Až 200 milionů žen se ztrácí ze světa, tedy nenarodí se kvůli tomu, že již se zjistí také pohlaví nenarozeného dítěte a proto ty ženy se nikdy nenarodí. A potom třetí otázka se týká koordinace dárců. Já jsem zpravodaj pro oblast koordinace dárců. Komise odhadla, že až 6 miliard za rok bychom mohli ušetřit, kdyby byla lepší koordinace mezi členskými státy a EU ve způsobu využívání zdrojů je velice těžké pravděpodobně získat všech těchto 6 miliard, ale v tomto výboru se zabýváme například zprávou, kde bychom mohli ušetřit eh, poměrně snadno 800 milionů. A proč to neděláme v době škrtů? Co můžete udělat proto, abyste toto dostali také na program Rady ministrů, aby se řekl, řeklo, e, že národní parlamenty a také Evropský parlament e, jsou znepokojeni koordinaci dárců, protože představte si, kolik bychom mohli ušetřit. Bylo by to až 30 miliard, bylo by to téměř dvojnásobení rozpočtu. Dovedete si představit, co bychom mohli udělat v oblasti záchrany životů. Můžete prosím potvrdit, že se budete také snažit podpořit a posunout kupředu tuto otázku? otázky koordinace dárců? Uh, Děkuji vám všem. Byly to velmi důležité a relevantní a zajímavé otázky. Eh, pokusím se eh, odpovědět napřed paní eh, předsedkyni. Samozřejmě, ta dobrovolnická pomoc je pro nás velká priorita, protože cílem je propojit rozpočet eh, na eh, pomoc eh, s eh, tím financováním této otázce, protože to byla záležitost, o které se hovořilo, bo hovoří v trialogu, my to chceme dokončit. Samozřejmě jsme hovořili o předpokládaném rozpočtu, už se učinili určité kroky, aby se snížil ten původní návrh komise. Samozřejmě není to snadné řešení, protože to, to co nebude to snadné, snadná volba pro komisi ani pro radu, ale to vy všichni dobře víte. Kromě toho někteří z vás zdůraznili, že žijeme v e, době úspor. A samozřejmě, když e, tlačíme e, nebo se snažíme prosadit takovéto věci, tak musíme být velmi opatrní, ale každopádně je záměr zvýšit tuto pomoc o 2,8 tak, jak je to v současné finanční perspektivně, takže máme nějaká základní čísla. Je rozpočet Evropské unie není pro vás tajemstvím, že eh, politická dohoda eh, mezi eh, parlamentem Eh, komisí a radou je méně, eh, vlastně ten rozpočet snižuje o více než 30 miliard a eh, ve všech oblastech. A jsem velmi rád, že rozpočtový nebo rozpočet pro rozvoj roste, sice pomalu, ale roste. A když se podíváme na tento rozpočet, který potřebujeme pro rozvoj, tak musíme udělat určité škrty, i když samozřejmě se snažíme eh, zachovat materiální pomoc, potřeby také rostou. A proto je návrh snížit rozpočet na dobrovolnickou pomoc 1,47, pokud si správně pamatuji, to je eh, značné snížení částky původní, prakticky více než 30%, prakticky o 40% se snižuje. Je to iniciativa, kterou musíme ještě schválit. Už jsme učinili eh, první eh, kroky a doufám, že se mi podaří přesvědčit radu, aby eh, se, i když se sníží rozpočet eh, na dobrovolníky, aby se snížil tedy mírně a aby to bylo přijatelné pro celkový rozpočet. Pokud jde o Mali, tak samozřejmě víme, že tam vývoj, určitý je, všichni sledujeme situaci eh, při volbách, čekáme na volby ale nesmíme zapomenout na některé věci. E, jsme velmi konzistentní pokud, e, od samého počátku, kdy tam ta e, krize vznikla a udržujeme pomoc, máme určitý rámec pro rok 2013 a jsem přesvědčen, že budou i určité peníze v rámci roku 2013 14. Každopádně se musíme e, držet e, při zemi a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dále. Byla jas, pokud jde o tu jasnou reakci mého e, litevského kolegy. milím, že, nebo chci říci, že s vámi plně Eh, souhlasíte s tím. Eh, je to samozřejmé, že lidská práva musíme brát v úvahu při všech aktivitách pomoci, protože lidská práva tvoří nedílnou součást této pomoci. Když pomáháme lidem, musíme jsme dbát na zachování jejich eh, lidských práv, protože vlastně proto to děláme, aby byla zachována důstojnost člověka. A když hovoříte o lepší koordinaci mezi rozvojovou a humanitární pomoci a lidskými právy, tak fakt je, že lidská práva jsou nezbytnou podmínkou. Fakt je, že když je zazní volání o pomoc, tak se snažíme eh, pomáhat, ale každopádně propojujeme obě věci. A rozvojová pomoc, která je dlouhodobější, má lidská práva jako podmínku. Protože eh, za podmínek dodržování lidských práv, eh, je daleko větší předpoklad, že se země bude rozvíjet pomocí té pomoci, kterou jí dáváme. Takže to jsem tedy chtěl dodat k panu Donskému, že v žádném případě nechceme oddělovat oba prvky. Byly určité eh, připomínky týkající se eh, geografické velkého vlivu. Eh, říkal jste, že v subsaharské Africe Litva nemůže asi mít velké slovo, ale já bych vám oponoval trochu, protože eh, neměli bychom se uzavírat eh, jenom v určitém regionu. Nemůžeme vycházet jenom z historie a překračujeme hranie evropské, hranice Evropské unie. Navíc máme zkušenosti, které jsou docela čerstvé byli jsme země, která byla zcela uzavřená, měla zablokovanou ekonomiku, která byla na pokraji kolapsu a otevřela se. Takže to je zkušenost, která je velmi nedávná, velmi dobře si všechno ještě pamatujeme a to se nakonec týká i všech afrických zemích, protože když hovoříme o vývoji a e, o odolnosti, tak hovoříme i o schopnosti změnit situaci jako takovou. Dále e, odpovíme panu Cortésovi Lastra vy jste zmínil řadu důležitých bodů a, některé, a tyto body jsou velmi důležité i pro litevské předsednictví. Nesmíme zapomenout na to, že rok 2015 se blíží a jsou, eh, tahle otázka vlastně má dvě strany. Eh, na jedné straně se tedy blíží rok 20 a musíme dosáhnout toho, co jsme si stanovili pro rok 2015, ale nesmíme mluvit jenom o tom, eh, čeho jsme dosud dosáhli. Plně s vámi souhlasím, že se musíme dívat i dopředu, že to má ty dva prvky. A diskuse o stavu po roce 2015 musí zahrnovat oba aspekty. Co v toho, eh, co fungovalo v rámci toho, čeho, co jsme dosáhli a co tedy se plánuje po roce 2015. Pokud jde o rozvojovou agendu, zde činíme kroky, abychom se připravili na New Yorkské zasedání, to je velmi důležité. Předpokládám, že eh, všichni budeme mít eh, Eh, nějakou indikaci, jak je to viděno, jak, jaký je na to pohled. Budeme to eh, sledovat velmi eh, svižně a zblízka a jakmile budou nějaké zprávy, hned vám dáme vědět. A k té odolnosti je to taky důležitá věc, je důležitá pro nás. Nechceme na to zapomenout. Když je nedostatek financí, tak odolnost je součástí reakce, protože vidíme, že potřebujeme lepší koordinaci vidíme, že když investujeme i třeba jenom málo peněz do té odolnosti, eh, tak je eh, pomoc daleko vyšší. Takže proto eh, tento bod zahrnujeme do své agendy, stejně tak jako budování kapacity. To mu budeme věnovat velkou pozornost. Potom pokud jde o nástroj rozvojové pomoci, tak zde chceme dosáhnout dohody do konce roku. Víme, že ty diskuse jsou velmi eh, obtížné, že jde o principiální věci mezi Radou a Evropským parlamentem, ale jak všichni víte, když máme tyto diskuse mezi institucemi, nezapomínáme na Evropu, nezapomínáme na to, že pracujeme v Evropské unii a pro ní. Já jsem opatrně optimistický, že dosáhneme dohody do konce roku, protože jinak eh, si myslím, že bychom vyslali špatný signál svým partnerům. Znamenalo by to, že nejsme schopni se, scho- se shodnout na právním rámci. A co to znamená tedy? pro období po prvním lednu. Takže proto jsem tak mírně nebo opatrně optimistický, že se nám podaří dosáhnout dohody. Pokud jde o nevládní organizace, tam s vámi nemohu než souhlasit, protože to eh, se týká i občanské společnosti, jak říkal pan Donský, lidských práv, taky je eh, povědomí. Musíme být proaktivní pokud jde o nevládní organizace, protože ty pro nás hodně znamenají. Znamenají hodně pro to, co děláme pro humanitární pomoc. A dále bych chtěl zareagovat na otázku pana Michela, která se týká snížení eh, rizik katastrof. To je velká součást té odolnosti právě když hovoříme o snížení rizik katastrof, tak eh, zde na jedné straně máme obecně odolnost a právě eh, snížení těchto rizik katastrof je podstatnou součástí odolnosti. A pokud jde o genderové otázky, otázky pohlaví, nemáme k tomu eh, žádný monopol, ale práva žen i mužů. E, to je otázka pro celou Evropu. My e, v Pobaltí e, také toto, o tomto hovoříme. Moje otázka byla spíš o takovémto pohledu na, z, z, z, o pohledu ze strany, tedy nebo z hlediska genderu co rada na tohle to říká. Zda vůbec rada se tím zabývala nebo něco takového naznačila. Jedna z našich priorit je vyměňovat eh, každoročně eh, základní eh, body. A Kohafa, já tady mám předsedkyni vedle sebe, se tím zabývá a otázka genderu je v, mezi prvními body naší agendy a nechceme nějakým způsobem tedy vyčlenovat. Každopádně samozřejmě budeme věnovat eh, diskusi, určitou diskusi i eh, tomu, o této otázce. Od začátku jsem říkal, že naší prioritou je koordinace. Lepší a koherentní hlas Evropské unie. V tomto smyslu s vámi plně souhlasím a doufám, že to budou miliardy. Děkuji a nyní mají slovo další řečníci. Pan Hojser. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, jsme velice rádi, že jste přišel sem do výboru pro rozvoj a diskutujete s námi. Dovolte mi také několik poznámek k vašemu příspěvku. Těší mě, že postupujete velmi pragmaticky a že sledujete důležitý cíl a to je ten Evropský dobrovolnický sbor. Myslím si, že komisařka se tomuto tématu zavázala a do konce roku 2014, až vyprší její mandát, se chce postarat o to, aby e, tato služba skutečně konkrétně vznikla a mohla zahájit svoji práci. Myslím si, že to je dobrá šance, jak také prezentovat e, naši e, identitu i za hranicemi EU a mladí i starší lidé, lidé Eh, velice intenzivně rádi pracují jako dobrovolníci a já bych byl rád, kdybyste nouhou celé řady eh, neziskových eh, organizací, které už dělají tuto činnost, zohlednil a zahrnul tak, aby jejich zkušenosti bylo možné také použít v těch dobrovolnických sborech. Druhé téma jsou cíle milénia a jejich pokračování. Nyní se rozhoduje o tom, jak má situace vypadat po roce 2015, jak to celé má pokračovat. Myslím si, že budeme mít dobrou pozici, když budeme zdůrazňovat v souvislosti s cíly milenia eh, požadavky udržitelnosti a zdůrazňovat je. Diskutovali jsme včera o Eh, přístupu k energii v celé řadě zemí subsaharské Afriky. A myslím si, že přístup k energetickým zdrojům je jeden ze zásadních předpokladů pro dosažení cílů milenia. Bylo by dobré, kdybyste obnovitelné zdroje energie eh, zahrnuli, nebo mohli zahrnout do těchto cílů milénia. Třetí poznámka se týká dárcovské mentality našich členských států. Společně jsme odsouhlasili a slíbili rozvojovým zemím, že e, vydáme 0,7 našeho hrubého národního důchodu pro rozvojovou pomoc, ale celá řada zemí je tomuto cíli vzdálená. Například i moje země místo 0,7 zatím poskytla pouze polovinu. A pokud je vaše země nedosáhla těch 0,7%, tak si myslím, že bychom toto měli ustanovit jako stálý požadavek a připomínat zemím jejich závazek 0,7%, aby tento závazek také dodržovali. A poslední poznámka eh, je možná taková velice poučkovitá, ale vy jste hovořil o zemích třetího světa. Já si myslím, že tuto formulaci bychom neměli používat, protože e, jde zde o e, vlastně taková formulace vyloučuje partnerství s rozvojovými zeměmi. Co to je ten pojem první svět, druhý svět, třetí svět? My žijeme na jednom světě a e, rozvojová pomoc potřebuje partnerskou spolupráci s rozvojovými zeměmi. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Fisas. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych blahopřát ministrovi k litevskému předsednictví, které je první. Chtěl bych říci, že brzy pojedu do Vilniusu na zasedání Eurolatu a proto bych rád pohovořil taky o spolupráci s Latinskou Amerikou. Nevím, zda ve svém projevu jste se tomu věnoval, ale měl jsem pocit, že jste se nezmínil o tématu Latinské Ameriky. Myslím si, že je to důležité, protože v Latinské Americe eh, je hodně potřebných lidí. Eh, nesmíme zapomínat na spolupráci s Latinskou Amerikou. Eh, chtěl bych tedy při připomenout eh, Panu eh, ministrovi, aby nezapomínal i na toto téma, které je od eh, Litvy dost daleko. A nejenom Španěli, ale i další, kteří zde jsme, velmi znepokoje situace v západní Sahaře. To je eh, problém, který už dlouhou dobu trvá a někdy se na něj zapomíná. A nakonec bych chtěl pohovořit taky o spolupráci Číny. Čína působí v Africe a taky v Latinské Americe a Čína se na jedné straně velmi snaží a na druhé straně taky vlastně e, okupuje terén spolupráce a uskutečnila řadu investic právě v těchto zemích. Jak pan ministr určitě ví, eh, Evropa je prvním dárcem pro rozvoj v eh, ve světě a někdy ztrácíme příležitosti investovat. A jsou to příležitosti pro evropské podniky a evropské eh, dělníky nebo evropské pracující vůči Číně, která eh, nerespektuje lidská práva, zneužívá lidskou práci v místních podmínkách. A myslím si, že během eh, tohoto předsednictví by se Litva měla k těmto problémům vyjádřit. Jenom eh, dvě minuty pro pana Cortese Lastru, bude to ještě méně. Chtěl bych jenom vyjádřit eh, stanovisko naší skupiny. Zde jde o otázku eh, zdraví a reprodukčního zdraví, protože vy víte, že my tahle ta práva, právo na zdraví a právo na reproduktivní reproduktivní zdraví eh, taky zahrnujeme mezi základní lidská práva. Paní předsedkyně, já se nedomnívám, že tady někdo hovořil o reprodukčních právech. To je politická hra, která se tady hraje devět let. A to, to, tuto hru politikové hrají kvůli politickým uh, vítězstvím. A tady máme něco jiného. Tady se hovoří o tom, že 200 milionů uh, uh, žen si jednoduše nerodí a nebo nebo přijdou o život opravdu v kojeneckém věku. A o to mi šlo, to je to, co mi leží na srdci. Ano, pan minister bude odjíždět v 11 hodin, takže prosím, máte slovo a můžete odpovědět, pane ministře. Vím, že to jsou dvě rozdílné věci, ale eh, takové je naše stanovisko k těmto věcem. My považujeme za eh, otázku reprodukčního zdraví, za otázku základních lidských práv. Pan minister, prosím. Uh, starting from Mr. Noiser. Ano, nejdříve odpovím panu Noiserovi, to se týká dobrovolnického sboru. Dobrovolnický sbor je velice důležitou věcí, s tím souhlasím a je, týká se to především toho, co si myslí mladí lidé v Evropské unii o naší pomoci a jak se k ní staví. Takže my hodláme také katalyzovat dobrovolnickou činnost a také musíme mít na paměti bezpečnost lidí, které budeme vysílat. A pokud se týče role nevládních organizací, eh, když pomáhají při distribuci humanitární pomoci. Ano, zde s vámi souhlasím, to tuto roli tedy potřebujeme, potřebujeme občanské spo- organizace. A musíme také zdůrazňovat trvale udržitelnou humanitární pomoc protože si už nemůžeme, podle mého názoru, myslet, že děláme hodně, když pomáháme dnes dnešním lidem a nebudeme eh, přemýšlet o jejich budoucnosti. To je přece trv, základ trvalé udržitelnosti, protože není to pouze dnešek, který se počítá, ale především jde také u budoucnost. Pokud se týče mentality, tak já vám děkuji za to, že jste přednesl tuto otázku. Litva také nesplňuje stanovené cíle. Já jsem se zúčastnil uh, diskuse, když byly tyto cíle stanoveny před několika lety. A v našem případě, tedy v případě nováčků eh, v EU od roku 2004 nebyl cíl 0,7. Naším cílem byla 0,3. Ale jsou zde dvě strany mince. Eh, jedna strana mince je, takže Litva zatím ještě nedosáhla 0,3 hrubého národního důchodu v rozvojové pomoci. Ovšem je tady ještě druhá strana, že e, my musíme být hrdí na to, že my jsme udrželi toto číslo i v průběhu krize. E, Litva konzolidovala eh, své rozpočtové deficity a nyní jsme z 9% na 2,5%. A já jsem také rád, že rozvojová pomoc nebyla seškrtána. My jsme nebyli schopni tuto rozvojovou pomoc výšit, ale doudrželi jsme stávající úroveň. Já souhlasím s tím, že bychom měli také zvažovat, kam se ubíráme a cíle jsou důležité. A pouze šest zemí eh, z 27 splňují cíl ve výši 0,7 a ti, ty ostatní země by to také měly dohnat. Eh, pokud se týče Litvy, tak v průběhu krize my jsme vstoupili do agentury pro eh, rozvojovou pomoc a po, dále, když jsme hovořili o pojmu třetí země, tak abych byl upřímně řekl, já nevím, jak toto vzniklo, protože třetí, když já řeknu třetí, tak myslím mimo EU. Takže je to třetí země, není to země třetího světa. Já možná, že jsem to trochu popletl, ale to nebyl můj úmysl. Já, když jsem hovořil o třetích zemích, tak hovořím o zemích mimo rámec EU, ne o rozvojových, tedy třetích zemích. A pan Fisas Eh, setkání Eurolat, já se rád ho zúčastním, protože tam se také projednávají obchodní otázky. Eh, my se sejdeme ve Vilniusu a já doufám, že tedy se s vámi sejdu ve Vilniusu. A latinskoamerické země jsem konkrétně nezmínil, ale je tady mnoho zemí či krizí, které mohou být téměř opomenuty. Já jsem eh, o nich nehovořil a například jednou z těchto zemí je Kolumbie, která je také na příslušném seznamu komise a jde o to, abychom na Kolumbii nezapomínali. Já jsem se přesně nevyjádřil eh, v této oblasti, protože bychom mohli zmínit a uvést daleko více zemí. To, když jsem je nezmínil, tak nechci říci, že bychom nevěnovali této oblasti pozornost. O této oblasti budeme hovořit v souvislosti s například, například s DCI, v souvislosti diversifikací a podobně. Pokud se týče Číny, tak tady vás chci upozornit na to, že je takové divné pro mě, abych na to reagoval, protože eh, Evro, rozvojová agenda spadá do zahraniční agendy, to znamená, spadá pod eh, paní Eštonovou která by na tuto otázku měla odpovědět. A já doufám, že eh, vysoké představitelce tuto otázku položíte. Já vám mohu říct si, co si myslíme my jako země, tedy národní názor, nemohu vám říci žádný názor za radu. Ale... Můžete se ještě vyjádřit k Sahaře? Uh, to be very... Já jsem pravděpodobně nepostřehl tuto část vaší otázky. Takže se omlouvám eh, a žádám vás, kdybyste mohl prosím tuto otázku opakovat. Já jsem si ji zřejmě nepostřehl jsem ji a nezaznamenal jsem si ji. Chtěl jsem říci, a pan Noizer taky se tomuto tématu velmi věnuje, že téma západní Sahary, což dříve byla španělská kolonie, nyní je pod kontrolou eh, Maroka, je eh, otázka, která, je, která pořád přetrvává. Eh, je tam mnoho lidí, kteří stále přetrvávají v přechodných táborech, mají obtížný, žijí ve velmi obtížné situaci a je tam organizace, která no a vzhledem k tomu, že tam situace je taková, že tam nevybychují bomby, že tam není žádná Eh, konkrétní teroristická organizace, tak se na to zapomíná. A vzhledem k tomu, že eh, je tam tedy situace ne, ne do té míry vybušná, tak na ní zapomínáme. A pomoc prakticky tam přestala se věnovat. A Španělsko se velmi věnuje eh, problémům, které se týkají Sahelu. Takže já mám pocit, že to je jedno ze zapomenutých témat a byl bych rád, pane ministře, abyste nezapomněli eh, na eh, otázku právě západní Sahary, Sahelu a eh, Indus. Indus. Uh, then uh, also I'll have twofold answer. Ano. Pokud se tato otázka také týká humanitární pomoci, pak by o tom rada měla jednat a bude o tom jednat. EU jasně řekla, že se zajímáme o všechny krize a věnujeme pozornost všem krizím. To znamená, že neexistují žádné zapomenuté krize. Komise má specifickou metodologii, kterou eh, toto vyhodnocuje a EU je v obou dvou oblastech největším dárcem. Po pokud někdo na žádnou krizi nezapomíná, pak je to EU. To se týká také politických rozhodnutí. Jak již jsem řekl, ty tyto otázky by také měly být především, především položeny vysoké představitelce paní z Ashton. Pane ministře, děkuji vám. Vy budete nyní předsedat radě a my, se, my vaše konání budeme sledovat. Máme ve vás velkou důvěru a těšíme se eh, na to, že se s vámi opět sejdeme. A prosím, vemte si k srdci to, co řekl pan Mitchell. Evropský parlament má velký zájem o dodržování lidských práv, neboť ta nám leží velice na srdci a také e, práva dětí. My jsme proti diskriminaci, proti znásilňování. Takovéto věci nemůžeme akceptovat a proto počítáme s vaší pomocí a podporou především v oblasti, pokud se týče pronásledování homosexuálů v rozvojových zemích. Tady doufáme, že s vámi v těchto oblastech budeme dobře spolupracovat a přeji vám hodně úspěchu do vašeho předsednictví. Merci, Monsieur le Ministre. Au revoir, Madame. Au revoir. Alors, 11 heures. Qui Monsieur Oui. Ah oui, oui, oui. D'accord, on va commencer. Alors nous allons euh, continuer, chers collègues. Dobrá, budeme tedy pokračovat, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je tady pan Mark Dibul, který je výkonným ředitelem globálního fondu pro eh, potírání AIDS, tuberkulózy a malárie. A budeme diskutovat o cílech po roce 2015. V posledních letech zde došlo k celé řadě změn, tak aby bylo možné čelit problémům, které definovala komise. Komise se rozhodla, že eh, přeruší financování fondu v prosinci 2011. Potom se vypracoval eh, strategický plán pro rok 2015-16 a asi 50 eh, fondů financují jednotlivé státy. Jde zde o otázky zdravotnické politiky a prioritními oblastmi je boj proti AIDS, malárii a dalším nemocem, což je důležité pro tento fond. Je třeba sladit jeho program s programem OSN pro cíle milénia po roce 2015. Pan Mark de Bull nyní dostane slovo na 10 minut, tak aby představil v našem Eh, výboru reformy tohoto fondu a další cíle vaší organizace. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také výboru za to, že nám dal čas, abychom zde mohli hovořit. Chtěl bych poděkovat vašemu výboru a Evropskému parlamentu za podporu eh, fondu, protože ho obrovsky podporuje. Chtěli bychom také poděkovat komisi, především komisaři Pibalksovi, eh, kteří eh, byl hostitelem konference a zálek křesťanskému demokratu Bergerovi, který také přispěl přispěl. Eh, to, eh, chci reagovat na druhou část otázky. Jaké máme dnes příležitosti a jak budeme pokračovat boji proti AIDS, tuberkuloze a malárie, Ma, malárie, což považujeme také za součást boje za lidská práva. Už se tomu věnujeme eh, něk, hodně let. Jsou epidemiologické o, studie epidemiologické, z epidemiologického hlediska se tomu věnovaly členské státy v uplynulých 12 letech. A otázka je, jak implementovat programy, které jsou. Takže teď máme znalosti a možnosti eh, vymítit a kontrolovat tyto tři choroby, které jsou velkou hrozbou pro veřejné zdraví. Žádná generace ani žádný parlament před námi neměli takové možnosti. Abychom dosáhli těchto cílů podle toho, co nám říkají epidemiologické studie a věda, je, Eh, do, eh, zaměřit se na ty nejzranitelnější a na oblasti, kde dochází k porušování lidských práv. Proto se musíme zaměřit na lidská práva a rozšířit takto lidskou rodinu. Eh, jsou země, kde obětmi AIDS, tuberkulózy i malarie jsou především mladé ženy. Mladé ženy, Eh, dostávají AIDS. Eh, dále se eh, tato choroba velmi šíří mezi uživateli drog a mezi vězni. Je obtížná situace v Africe i v Jižní Americe a my s Eh, chceme přivítat i eh, eh, lidi, kteří teď nejsou v této lidské rodině, aby také měli základní lidská práva. Takže teď máme tyto tři další hrozby, které nás kosí a které chceme zlikvidovat. Máme E, zájem na tom i, i nakonec z ekonomického e, hlediska, e, kdy během pár let se určitě bude věnovat těmto chorobám pozornost ještě větší. Infekční choroby vůbec jsou problematické z hlediska rozpočtového. V Ugandě například HIV AIDS je obrovský problém. Tuberku, proti tuberkulóze, proti malárii se tam už bojuje. Tuberkulózu teď teď máme i v Evropě, máme ji e, i v severní Africe a tuberkulóza se šíří přes hranice, čili je přeshraniční hrozbou snažíme, eh, zaměřujeme se eh, na, 15, na získání 15 milionů eh, od roku po roce 2015, abychom mohli kontrolovat tyto choroby v následujících třech letech. Specificky o tom, co dělá globální fond Vede eh, nás moudře Evropská unie a její členové. Došlo k transformaci, která byla eh, velmi vhodně načasovaná a eh, připravená, protože se nezaměřuje jenom do roku 2015, ale i potom a zaměřuje se na partnerství a předvídatelnost Eh, pokud jde o partnerství, tak eh, hovořili jste o novém modelu financování. Myšlenka 21. století je vytvořit globální eh, fond. Došlo ke konsensu v tomto smyslu v pařížské deklaraci a dále v Busánu Ovšem, kromě zahrnutí všech sektorů, včetně soukromých, je třeba, aby země to považovaly, aby se považovaly za vlastníky tohoto problému, že zároveň spočítáme s technickými partnery z eh, OSN i z členských států a komise jako takové na základě eh, komunitních organizací eh, občanské společnosti, dále místní vůdci přispívají také k vytváření strategií pro zdraví lidí. Má je tedy zdravotnická strategie, která by měla být celková a neměli bychom se snažit aplikovat jenom národní strategie země aby mohli eh, udrži, eh, udržitelně se rozvíjet v tomto smyslu, potřebují mít zajištěné financování. A právě proto máme svou vlastní linku a nezaměřujeme se jenom na národní strategie, protože země eh, musí vědět, kolik penězi mohou počítat a právě proto teď máme tento model a cílem je zaměřit nebo využít lepší využití dárcovských peněz. Jinak eh, podpora zdraví lidí v rámci eh, jednotlivých eh, komunit je rovněž tedy součástí tohoto boje proti HIV, AIDSu, tuberkulóze a malárii. Zároveň se zaměřujeme na zdraví dětí, na reprodukční zdraví. Boj proti HIV AIDS se, eh, je poprvé v historii. Je to obrovská eh, chronická choroba, nebo závažná chronická choroba. Byly vytvářeny, vytvořeny už systémy pro léčení chronických chorob a dají se použít tedy v léčení a v v managementu nebo v řízení eh, celkového léčení. Eh, pokud jde o adolescenty a eh, ženy, máme platformy které jsou tedy platformami pro, dětské, pro zdraví dětí a ženské zdraví. Máme modely, které vycházejí z partnerského principu předvídatelnosti a které mají vynikající výsledky. Komise byla nedávno v Zimbabwe. Zimbabwe je Eh, zemí, kde se, eh, jednou z prvních zemí, kde se používá tento globální eh, fond. Tam byly otázky drog jako extáze a došlo k tedy byl zaznamenán úspěch. Dále je z Institut otevřené společnosti, kde je snaha zahrnout zranitelné e, čas, e, oblasti společnosti. Ze Zimbabwe jsme získali určité, určitou koncepci, e, zároveň se zaměřujeme na Myanmar, taky víme, že tam je problém lidí, kteří užívají drogy především injekčně, takže tyto země jsou takovými těmi prvními uživateli tohoto fondu a kde se rozšiřuje eh, zaměření i na lidská eh, práva. A vytvářejí si nové eh, cesty, jak uplatnit nebo jak realizovat tento trend používáme i e, inovativní e, nástroje e, řízení rizik. Dále se zaměřujeme na zneužívání nebo ne, do, neefektivní využívání plánů i fondů, takže je systém řízení, který se zaměřuje na lepší využití zaměřením i na lidská práva takže eh, máme eh, plány do roku 2015 i po něm a komisař eh, Piebalgs o tom hovořil. Naším cílem je totiž to, aby země se cítily vlastníky toho řešení tohoto problému a aby se zaměřili celkově na zdraví lidí, nejenom na řešení těchto tří chorob. Takže do toho patří i zdraví žen a máme principy, eh, které vycházejí z toho, že eh, ženy, především mladé ženy, jsou součástí důležitou součástí společnosti a e, tyto e, tři choroby e, ničí lidská práva a pokud se zaměříme na ně v jako na oblast lidských práv, umožní nám to příležitost změnit v realitu. Děkuji vám. Děkuji. Chce se přihlásit eh, někdo z poslanců? Pan Mitchell, děkuji vám, paní předsedající. V oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, tak tady eh, jsou mm, eh, ne, pořád určitá pro i proti a předpokládám, že vzdělávání žen a rodin eh, se eh, podporuje holisticky, protože když eh, tomu tak nebude, tak pořád budeme o tom jenom diskutovat. Myslím si, že tady v podstatě bojujeme s praktickými věcmi, které se ovšem neprojevují v praxi. AIDS, tuberkuloza a malárie jsou zde i patentové otázky, eh, které jsou problematické a které nebyly dosud vyřešeny. Například v Indii indický nejvyšší soud eh, se eh, ve sporu farmaceutických společností vydal výrok farmaceutické společnosti, totiž si myslí, že už tyto léky eh, poskytují velmi lacino. Eh, takže je zde otázka i patentů. A potom zde je i otázka nepřenosných chorob. Počet lidí, kteří umírají na nepřenosné choroby, je někdy když se podíváme na infarkty a především ženy, které umírají na infarkty, tak to číslo že, tak žen, které umírají na infarkt, je obrovský ve srovnání s dalšími příčinami. Takže já si myslím, že tomu se nevěnuje dostatečná pozornost. Takže by bylo zajímavé, když se eh, podíváme na vliv ne, eh, nepřenosných chorob eh, na úmrtí. Jaká je situace právě, když se podíváme na statistiky a vidíme, kolik žen zemře tedy na srdeční selhání? Tak možná by bylo dobré trochu reorganizovat priority. Děkuji vám a děkuji i za prezentaci. Merci beaucoup. Děkuji. Chce zareagovat komise? pan Kristian Schmidt. Děkuji, jsem Kristian eh, Schmidt, jsem členem komise, jsem členem příslu eh, DG EPCO a zároveň jsem eh, členem komise. Součastnil jsem se poslední schůze v, červen, v červnu na Sri Lance v Kolombu otázka globálního fondu má vynikající e, výsledky. E, ještě nebylo rozhodnuto definitivně, nebo před dvěma lety nebylo rozhodnuto, jak přesně ty peníze využít. My jsme tedy e, začali tím, že jsme byli přesvědčeni o nutnosti reformy globálního formu. Ten podstatou toho fondu jsou granty je zároveň nový model financování, eh, který zefektivňuje tuto pomoc na eh, úrovni jednotlivých zemí a eh, bojem proti těmto třem konkrétním chorobám pomáhá zlepšit otázku zdraví a pokud E, říká pan Mitchell, že by bylo dobré to rozšířit i na nepřenosné choroby, tak my e, to nemáme nějakým způsobem oddělené ani podle e, dárců. Zaměřuje se to, bo tyto choroby jsou zde taky zaměřeny a i jednotlivé kliniky to berou tak, že sem patří všechny choroby, takže v rámci nového modelu financování nebude možné, aby se vycházelo eh, eh, jenom eh, z jednotlivostí, ale na základě toho, co bylo stanoveno v Ženevě, se bude vycházet z potřeb každé země a hovoříme o těchto třech zemích, protože je část fondu určená pro ně a vychází zde z potřeb jednotlivých zemí a ne z toho, co bylo určeno v Ženevě nebo řekněme v Bruselu. Takže pokud se na to, eh, jak se o tom zmínil pan eh, Piebalgs, my vidíme eh, důvody pro rozšíření na období 2014 a 16 a stanovisko komise je takové, že se budeme snažit, aby zůstal fond na alespoň současné úrovni, to znamená 30 milionů, jak je tomu v roc, pro rok 2013, tak aby tedy stejná úroveň se zachovala v tom dalším období. Jinak eh, pan eh, Dejvil eh, vynikajícím způsobem začal implementovat tuto reformovanou agendu. Pan Cortés má slovo. Vy už víte, jaké je naše stanovisko k práci globálního e, fondu. Já vystupuji jenom proto, abych to připomenul, abych to znovu zdůraznil, protože jinak by to nebylo potřebné. Myslíme si, že děláte vynikající práci. Je to práce, kterou by měla komise podporovat a nakonec to dělá. Většina členských států v tom hodně dělá. Máme vynikající výsledky a tato práce musí pokračovat, čili naše stanovisko je pořád stejné. Já to jenom zdůraznují to, co už jste věděli a Myslím, že je to velmi pozitivní práce pro mnoho občanů, kteří především v Africe trpí těmito chorobami. Děkuji, pane Ise. Děkuji vám. Děkuji také zástupci Globálního fondu. Myslím si, že Mark Divol už zde jasně prezentoval jakou perspektivu nám globální fond poskytuje a jak efektivně pracuje při potírání těchto tří masových chorob. Domnívám se, že globální fond by se nadále měl zaměřovat na tyto tři oblasti. Je to jedinečná situace, kdy soukromí i veřejní dárci společně vypracovali strategii, ale aby bylo možné v této strategii úspěšně pokračovat a aby bylo možné je přenést také na úroveň jednotlivých států, potřebuje globální fond jistotu ve svém plánování e, tu nyní má díky tomu příslovu do roku 2016. Nicméně globální fond potřebuje další dárce, zvláště ze strany národních států a Eh, zde jsou určité tendence, že státy tyto peníze zamrazí nebo výrazně sníží a já bych se chtěl zeptat, jakou strategii aplikuje globální fond v souvislosti s jednotlivými státy, aby získal více prostředků. Pokud vím, tak eh, Německo zamrazilo svůj příspěvek na 200 milionech, Francie zde je největší eh, dárce, o Itálii slýcháváme, že možná zcela stáhne nebo hodlá stáhnout své příspěvky do globálního fondu. Proto by mě zajímalo, jaké strategie má globální fond, aby také intenzivněji zapojil členské státy. A další otázka zní, nakolik jsou ochotní další soukromí dárci a nadace vstoupit do tohoto globálního fondu a dát k dispozici příslušné finanční prostředky. A takový poslední podnět. Myslím si, že ta zasedání, která společně pořádáme se zeměmi AKT, bychom měli podtrhnout eh, fungování spolupráce EU a globálního fondu a možností globálního fondu, protože ne všichni delegáti AKT, kteří sem přijíždějí, jsou dostatečně informováni o tom, jak dobře a efektivně globální fond pracuje. Byly zde uvedené dva příklady, kdy pod tou úrovní dobrých vztahů EU s jinými zeměmi e, globální fond fungoval, pracoval dobře, e, Zimbabwe a Myanmar. Je to jedno z témat, které jsme projednávali i včera. Myslím si, že globální fond zde má možnosti, které Evropská unie nemá a proto bychom měli tento modus nadále udržet. Děkuji. Merci beaucoup. Donc, je vais redonner la parole à... Děkuji. Pán Mark Gibil dostane uh, slovo, aby mohl se vyjádřit na závěr. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za vynikající otázky. Začnu panem Michelem. Pokud jde o partnery, my, sled, my zacho, dodržujeme mezinárodní právo a za, ne, pokud jde o patenty eh, a eh, zabýváme se tedy mezi, nebo respektujeme mezinárodní právo a zároveň se eh, uznáváme eh, generika. Eh, někteří lidé mají obavu v některých zemích, pokud jde o dohody o volném obchodu, ale fakt je, že jsou určité země, které Eh, eh, dostávají produkty za eh, málo peněz ve vysoké kvalitě, závisí vždycky na konkrétních dohodách a do toho my nezásahujeme. Dále, pokud jde o ženy, HIV je velkým problémem žen, které jsou ve střední eh, příjmové skupině v rozvojových zemích a proto se tím tedy zabýváme z hlediska i ženského zdraví a dále z hlediska dětského zdraví. Eh, fakt je, že země, kde jsou eh, tyto choroby metlami, nemohou budovat svou ekonomiku, protože mladí lidé na tyto choroby umírají a tito lidé by měli ekonomiku budovat a víme, že tyto choroby tedy knokautují e, pracující e, matky, otce, zdravotníky, lidi, kteří budují ekonomiku, e, lidi, kteří vedou společnost, takže tito lidé jsou koseni ajcem, tuberkulózou, malarií a i týká se to i těhotných žen. Jak říkal pan Schmidt, my v první nebo poprvé se věnujeme i chronickým chorobám, to je právě eh, AIDS. Zároveň se to týká například Eh, eh, eh, rakoviny děložního čípku, což je velký problém, který mají taky mladé ženy v Africe. Dále se budeme věnovat a věnujeme i diabetes, což je další problém. Je to součást chronické péče nebo chronických chorob. Pane Cortesi, chtěl bych vám poděkovat za podporu vaší i vašich kolegů z Evropského parlamentu je pro nás velmi důležité s touto eh, podporou počítat a děkuji vám za ní. Dále panu Nasnovi také děkuji, Neusrovi také děkuji za eh, připomínky. My velmi eh, oceňujeme pomoc, kterou nám věnujete. Strategie, o které hovoříte, případ je takový, který jste, nebo vlastně jste se o tom už zmínil, protože poprvé máme možnost to zahrnout do lidských práv a do rozšíření lidské roviny. Pokud se totiž rozšíří epidemie, tak nemáme eh, medicínské nástroje. Eh, takže eh, když se tyto choroby rozšíří, tak pořád budeme za ně platit a vzhledem k tomu nechceme, že nechceme platit pořád, proto to děláme tedy takto sledujeme, těž, eh, nebo očekáváme nové příspěvky do tohoto globálního fondu. Dále ho chceme obohatit o rozšířenou odpovědnost, aby se nepoužívaly jenom evropské zdroje. Jsou různé pilíře s a příspěvky i z jiných zemí, e, například e, příspěvky i od afrických vůdců, ty se e, obrovským způsobem zvýšily, takže i pokud jde o tuberkulózu a malárii, protože tyto choroby se objevují i v bohatších zemí. A jinak tedy očekáváme zvýšení příspěvků hlavně ze zemí, kterých se to týká. Jsou to země, které, eh, protože to má vliv na jejich ekonomiky. Fakt je, že tyto země ekonomicky neporostou, pokud budou přicházet o celé generace lidí kvůli AIDS, tuberkulóze a malárii. Dále je zde eh, G20, které eh, přesměrují určité zdroje na tyto choroby, protože e, fakt je, že je, jsou peníze e, v e, pokladnici a mohou se využít za, za, je tendence taky zaměřovat a je cílem zapojit do toho i soukromý sektor, například Coca-Colu, to znamená celý dodavatelský řetězec. Počítáme tedy s, i se společnostmi, jsou společnosti, které eh, konkrétně a přímo s námi spolupracují. Eh, například tato společnost věnovala 30 milionů během celého čas, eh, během tedy více let. Dále se snažíme i vytvořit síť jednotlivců. Během tří let se nám podařilo Eh, dát dohromady 100 30 milionů díky eh, tomuto propojení, takže když se žádá o zdroje a když se hovoří o 15 eh, miliardách, tak je pravda, že velká většina zdrojů pro tento cyklus bude od tradičních dárců E, až do konce příštího cyklu nemůžeme e, počekávat nějaké větší e, pří, přínosy z přímých zdrojů. Dále děkuji panu Šmitovi. Chtěl bych ocenit spolupráci s panem Šmitem a s panem Bordem. Pan komisař Píbalks nás také velmi podporuje. Chtěl bych tedy poděkovat ještě jednou komisi, chtěl bych vám poděkovat za vynikající eh, mm, otázky a dále bych chtěl eh, připomenout i člena kanadského parlamentu, který se tímto zabýval. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám za váš příspěvek a za to, že jste přišel mezi nás. Přeju vám a vaší organizaci mnoho úspěchů a doufám, že budete moci své úkoly náležitě plnit. Vážení kolegové, konala se cesta delegace našeho výboru do Kolumbie. Bylo to 11. až 14. února, aby se hlavně zabývali těmi vnitrostátními uprchlíky, byly tam eh, čtyři kolegové, pan Ostra, paní Excela, pan Gresa, pan Dias Demera a pan Ostra dostane slovo vedoucí delegace, krátce představí zprávu o této cestě. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Pravda je, že nás nebylo hodně,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 každém případě eh, bylo pro mě ctí být eh, šéfem naší delegace do Kolumbie. Bylo to téma, které, no, byla to návštěva, která byla schválena koordinátory a jejím cílem bylo se věnovat těžké situaci lidí, kteří trpěli přemístěním a eh, vlastněním půdy. Chtěl bych poděkovat všem přínos všech členů, kteří se účastnili, Kateríne Gris, Augustin a, a Santiago Velmi dále bych chtěl eh, poděkovat i sekretariátu, který nám velmi pomohl při plánování a realizaci návštěvy. V uplynulých desetiletích Kolumbijci byli velmi postiženi ozbrojenými konflikty. Na druhé straně se tahle ta návštěva uskutečnila klíčovém období, v období, které bylo klíčové pro jednání mezi vládou a FARC. FARC eh, způsobují neustálý eh, konflikt, protože tam existují ilegální ozbrojené skupiny, které bojují s kolumbijskou armádou. OSN považuje tento vnitřní ozbrojený konflikt za takový, který má eh, humanitární dopady na obyvatelstvo, které musí muselo buď uprchnout nebo bylo přesídleno a dále to velmi poškozuje také infrastruktury, služby a celý život. Naše agenda byla velmi, eh, eh, eh, nebo měli jsme program velmi napjatý, setkali jsme se s různými ministry, setkali jsme se s organizacemi pro péči o oběti a dále s ředitelem střediska pro, lidsk, pro otázky lidských práv s, s vysokou komisařkou eh, pro s organizacemi eh, pro péči o oběti, s organizacemi pro eh, agenturami OSN pro uprchlíky, eh, agenturou OSN pro lidská práva, navštívili jsme projekt Valen Pass, setkali jsme se s místními eh, organizacemi a orgány. A dovolte mi, abych vám řekl, jaké byly hlavní závěry z této mise. V první řadě kolumbijská vláda eh, v praxi uplatňuje program Reform, kde se zabývá nejenom dopady, důsledky tohoto boje, ale i vlivem na lidská práva a na nezaměstnanost, jde o humanitární situaci přímo v terénu a vláda eh, prezidenta Santose eh, přislíbila zvýšit úlohu eh, Kolumbie na mezinárodním poli a intenzifikovat mezinárodní obchodní eh, vztahy a investice. My eh, sdílíme spolu s ním názor, že tento ambiciozní reformní program přispěl k mírovému vývoji země. Dále Evropská unie podporuje mír. Tento program, je, tento program oceňují všichni aktéři v roce 2007 až 2013 byla věnováno 160 milionů euro na podporu eh, Kolumbii a naše delegace měla příležitost se zmínit o eh, kladné pozici Evropského parlamentu, pokud jde o bilaterální vývoj s eh, Kolumbií, Ekvádorem a Peru v budoucnu a hovořilo se o realizaci koherentní strategie, strategii, eh, která umožní lepší pomoc s menšími prostředky. V roce 2011 byl schválen eh, zákon 1418, eh, který se eh, zabývá reparacemi a odškodněním obětí, které mají nově přístup ke zdravotnictví a ke vzdělávání. Rovněž se zabývá navracením půdy, která byla zabraná lidem, kteří ji tehdy, kterým byla sebrána. Ten zákon 1448 vstoupil v platnost 1. ledna 2012 a předpokládá se, že bude trvat 10 let, než bude plně aplikován. Naši partneři se domnívají, že účast ozbrojených skupin nebo působení eh, ozbrojených skupin je jasnou překážkou mírového procesu. Fakt je, že v některých místech není bezpečnost, chybí tam eh, logistická základna. A eh, Eh, lidi, eh, kteří mají odpovědnost za humanitární pomoc, jsou zastrašováni. Eh, říká se jim personeros a ti zjistili, že jsou velké stížnosti na uplatňování tohoto zákona, že pomoc se nedostává těm lidem, kterým by se měla dostat. Takže ve venkovských oblastech vzhledem k tomuto konfliktu ne, neexistuje infrastruktura, neexistují sociální sítě a pořád je tam situace špatná obchod s drogami a e, nejistota nebo nedostatek bezpečí e, vytváří špatné podmínky v oblasti lidských práv a nevládní organizace a, obč- a lidskoprávní organizace tam mají do budoucnosti spoustu práce. Půda, která byla Eh, ukradna, ukradena, eh, se teď podle tohoto zákona má vracet těm, kterým byla ukradena a ti lidé, kteří byli eh, vysídleni, se mají vracet na své místo. Ovšem fakt je, že mnohdy sama vláda tvrdí, že nedochází k nebo někteří představitelé tvrdí, že tam nedochází k, žádnému, k žádným ozbrojeným konfliktům a že tam nejsou v tomto smyslu problémy, které ovšem naše delegace viděla. Je tam právní rámec, nebo máme právní rámec, který nám dává k dispozici nástroj, který by umožnil efektivně eh, řešit eh, sociopolitickou eh, situaci. A myslím si, že závěrem tedy bychom měli dále zachovat spolupráci s Kolumbií eh, Ekvadorem a Peru, eh, za druhé pokračovat v budování míru a usmíření v Kolumbii, bojovat proti pěstování koky a proti obchodování s drogami, věnovat velkou pozornost takzvaným laboratořím míru a posílit místní organizace a občanskou společnost, nevládní organizace, různé organizace, eh, dom, eh, domorodé a i afrických občanů, kteří nej, mají největší potíže s tím, aby čelili ozbrojenému konfliktu. E, dále e, využít e, síly, které má Evropské středisko pro humanitární pomoc, zlepšit dialog mezi Evropskou unii a Kolumbií o lidských právech, zaručit, aby Evropská unie Eh, poskytla fondy, které neposkytuje ještě, na ekonomické eh, projekty, eh, na ukradených pozemcích, proto ujistit se, že podniky, především důlní podniky, které investují v Kolumbii, nevyužívaly pozemků, které byly během ozbrojeného konfliktu ukradeny. Dále do, zajistit plnění podmínek obchodních dohod mezi Evropskou unii a Kolumbií, především v oblasti životního prostředí, lidských práv a pracujících. Takže, jak jsem vám eh, říkal, měli jsme nejenom velmi rušný program od první chvíle, ale eh, chtěli jsme zajistit, že všechna tahle ta práce, kterou jsme chtěli udělat, bude nejenom institucionální, ale že se podíváme přímo i do terénu E, abychom viděli, jakým způsobem se realizuje humanitární pomoc. Takže v tomto smyslu v rámci sboru velvyslanců Evropské unie, kteří taky byli součástí delegace, e, chceme zajistit, aby všichni, no a zajistili jsme, že všichni podpořili spolupráci Evropské unie s Kolumbií. Takže to je z mé strany všechno a jsem k dispozici. Odpověd, jsem, chci vám, rád vám povím na otázky. Děkuji vám. To byla opravdu skvělá prezentace. Eh, pan Fisas, děkuji, eh, paní předsedající. Já k tomu chci přidat jenom velmi málo, protože Ricardo Cortés prakticky všechno řekl. Souhlasím s jeho stanoviskem, Chtěl bych jí říci, že možná ze všech cest, které Evropský parlament eh, uskutečnil, to byla návštěva, na které jsme měli nejvíce setkání. Eh, řekl bych, že jsme pracovali eh, mnohem víc, než kolik by odpovídalo našemu pobytu, protože jsme opravdu neměli ani minutu odpočinku, takže ta cesta byla velmi užitečná a velmi zajímavé. Byl bych velmi rád, kdybychom si uvědomili, hovoříme zhruba o, o, o, o čem hovoříme? Hovoříme zhruba o 6 milionech přesídlených lidí, kteří eh, utrpěli násilí, kteří byli přesídleni nebo vysídleni ze svých pozemků, eh, trpěli eh, nebo eh, mm, mm, trpěli po, eh, pod eh, útoky nebo trpěli útoky polovojenských skupin a Farku, jak říkal můj kolega, v květnu tam došlo k dohodě vlád, mezi vládou a Farkem, takže je třeba to monitorovat, protože podle toho zákona 1448 se pozemky, půda bude vracet Není to ovšem v žádném případě snadné, protože ti lidé už před 20 lety někteří museli odejít ze své půdy. E, jsou ve městech a jejich lidi, e, jejich děti by se tedy měly vracet třeba e, někam, kde nemají žádné záruky, nemají tam tekoucí vodu, nemají tam žádná práva, nebo nemají tam, pardon, pitnou vodu, nejenom tekoucí vodu, nemají tam žádná práva, nemají tam nic. Hovoří hovoříme o situaci, kdy ve většině případů nadnárodní podniky eh, které eh, působí v těžařském průmyslu, působí vlastně ilegálně. A eh, my tedy musíme velmi dávat velký pozor na to, kde těží, protože těží na takto zabrané půdě. Takže jinak souhlasím s tím, co řekl Eh, můj kolega. Děkuji. A nyní dám slovo zástupkyně Evropské služby pro vnější činnost. Prosím. Chtěla bych poděkovat oběma poslancům za jejich zprávu, která velice dobře doplňuje písemnou zprávu, kterou jsme si se zájmem přečetli také se domníváme, že vaše doporučení jsou v souladu s našimi akcemi a s našimi doporučeními. Eh, vy doporuječete, aby se intenzifikoval dialog o lidských právech. A k tomu chci dodat, že poprvé jsme nedávno 17. června uspořádali takovýto dialog na úrovni hlavních měst a také se diskutovalo o záležitostech v souvislosti s Kolumbií, které se týkaly především Eh, beztrestnosti, také otázky eh, lidských práv v souvislosti s domorodým obyvatelstvem a ženami a odborů. My si dobře uvědomujeme, jak jsou ohrožená lidská práva v souvislosti s těžebním průmyslem a na tom pracuje Evropská zahraniční služba v Latinské eh, Americe. My v této souvislosti předkládáme různé návrhy, ale v konkrétním případě u Kolumbie době je to skutečně velká výzva, kterou budeme řešit v souvislosti s programem pro několik zemí a parlament také zdůraznil, že na toto bychom se v budoucnosti měli především zaměřit. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. A komise se nechce vyjádřit. Dobře. Takže Pan Cortés Lastra dostane slovo na závěr. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Děkuji také Evropské službě pro vnější činnost. Dovolte mi možná ještě upozornit na dvě až tři významné aspekty této cesty. Navštívili jsme konfliktní zónu Probíhá zde projekt tzv. mírových laboratoří, který je financován Evropskou unii a funguje dosti dobře. My jsme byli na hranici konfliktní zóny s FARC. A druhá věc je problém, který by mohl zesílit bezpečnostní oblasti Kolumbie. Na jedné straně máme mírová jednání, ale na druhé straně se tam množí různé kriminální bandy a jak eh, upozornil pan Fisas, je důležité zde zajistit náležitou ochranu. Tyto bandy eh, vytváří velkou nejistotu v celé řadě oblastí v Kolumbii. Jedná se o paramilitární systém a podporují například nelegální těžbu a obchodování s drogami a to se v budoucnu stane velkým problémem Kolumbie. Bez ohledu na všechny ty ostatní témata a mírová jednání se zde vytváří další problém, kde bude určitě vůle jej řešit v budoucnu. A pak je zde zcela zásadní problém, na který je třeba upozornit. A, tou, a, a to je práce těch takzvaných personeros, to znamená těch, kteří bojují za lidská práva, protože ti mají e, odpovědnost za e, informování vlády o situaci e, lidí, kteří mají nárok na restituce. Jde on, oni v některých oblastech čelí hrozbám, že je zabijí, protože v některých, některých oblastech prakticky nemají možnost se projevit, například například v Santanderu eh, Kilačao, protože tam je spousta eh, eh, vražd ne denně, ale týdně. A my jsme hovořili s lidmi, kteří byli obětmi, oběťmi násilí a s některými z těchto personeros, kteří nás žádali o pomoc. Oni nás prosili o pomoc, aby mohli bojovat za lidská práva, protože eh, prostě eh, to je věc, která tam je, o které se vůbec neví v mezinárodním společenství. A tito obhájci lidských práv, eh, my si vždycky, když o nich mluvíme, tak myslíme na na, ochránce lidských práv v rámci OSN a tak a hovoříme o tom eh, eh, z hlediska úplně jiného, ale tadyhle vlastně jde o stovky a stovky osob, které pracují eh, v oblasti, kde je vojenský konflikt a kteří pracují v podmínkách, které jsou opravdu nebezpečné. Takže my jsme chtěli, aby tento strukturální dialog o lidských právech, který se realizuje v Evropské unii, tedy se rozšířil i do Kolumbie a aby se udržel i do budoucna budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám. Dalším bodem je rozpočet EU na rok 2014 a pan Lastrasta je naším eh, zpravodajem, má slovo téměř stále dnes a dávám mu slovo. Vidím, že dneska mám opravdu hodně práce, ale je nás tady málo. Eh, každopádně je to velmi důležitá věc a pan Gerenc je přítomen. Eh, nejdůležitější pro tento eh, výbor jsou rozvojové cíle tisíciletí a on k tomu má hodně co říct. Před vlastně jenom týdnem jsme dostali rozpočet na rok 2014 takže eh, potom eh, eh, se, se k tomu jistě další strany vyjádří. Zde se hovoří o reorganizaci jednotlivých rozpočtových řádků a, jde, zde, a zde vidím určité nepřijatelné změny. Tyhle ty změny Eh, zkomplikovaly srovnání s předchozími rozpočty. Potřebujeme větší transparentnost hlavní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2014, jak přišla z komise, spojila určité linky, určité řádky a každopádně jsou tady věci, které jsou, eh, na které bychom se rádi zeptali. A Evropská komise jistě odpoví. Jde například o celkové sumy peněz peněz. Zde se hovoří o úsporách prakticky ve všech částech. My víme, že e, to jde e, proti přijatým závazkům a proti velkým výzvám, kterým čelíme. Například e, na spolupráci, spolupráce na rozpočet se snižuje o 12,6%, takže ta platby budou podstatně menší. Humanitární pomoc je na tom trochu lépe, snížení o 4,6, včetně závazků, ale eh, je to o 4,4% eh, méně, než jsou platby, v platbách tedy. Takže otázka je, proč došlo k takovému snížení v oblasti závazků a jak je za, nebo jak se bude řešit tato situace, eh, když Evropa dnes hovoří o humanitární humanitární pomoci. Fakt je, že eh, se zvyšuje eh, takzvaná emergentní pomoc nebo nouzová pomoc eh, z 90, z 80 na 90 v platbách. Rozpočet v horizontálních úkolech předpokládá rozčlenění na geografické řádky i na tematické řádky v rámci nástroje pro eh, eh, eh, rozvojovou spolupráci, aby se posílila, posílilo gubern, možnost vládnout příslušným, tedy oblastem příslušným zemím. Máme zde deficit transparentnosti. Je o to obtížnější pro stanovení priorit i pro ověřování jejich plnění. Také bych rád požádal poslance, aby věnovali pozornost rozpočtovým položkám, eh, pokud jde o jejich eh, šíři a aplikaci, protože zde byly vyškrtnuty důležité věci, například 20 pomoci má jít na vzdělávání, nebo že priority se stanoví eh, v souladu s se sdělením a ignoruje se tady evropský konsenzus o rozvoji. Hmm Eh, stejně tak jako eh, politika, eh, rozvojová politika Evropské unie schválená parlamentem. Když se podíváme na analýzy, v první řadě bych rád řekl, že rozpočet pro Latinskou Ameriku se podstatně snížil, ale nepodařilo se nám dosáhnout jasné odpovědi, takže bych byl rád, aby komise řekla, co se snižuje protože to eh, ohrožuje eh, splnění výsledků když se předpokládá, že eh, buď se přijme větší odpovědnost. Dále, proč se nezmiňuje eh, například podpor podpora občanské společnosti, podpora odborů a podpora nevládních organizací, když vezmeme, jaký vliv mají na obchod a investice Evropská unie a je zde potvrzení, že 20 proč ne potvrzení, že 20% jde na eh, sociální služby. Pokud jde o Asii, tak je podstat, není podstatná změna ve srovnání s rokem 2013, ale neříká se tady, jaká je položka na Afghánistán a není zde taky uvedeno, jaké jsou plány pro eh, Barmu, Myanmar a nehovoří se o geografickém rozdělení prostředků v Asii a jakým procesem jsem Evropa dospěla k závěru, že globální pomoc Asii se má zvýšit, kdežto eh, pomoc eh, nebo podpora eh, Latinské Americe se má snížit. Proč se tedy prostředky věnují jenom na určité regiony? Jinak v těchto připomínkách není žádná ne odůvodnění renty a komise také vynechala Eh, ten cíl pomáhat skupinám, které jsou méně výrazné a které eh, by měly mít také slovo. V tom rozpočtu se hovoří o tom, že je třeba dbát na snižování nebo dávat pozor na snižování eh, pomoci. Během roku jde o sumy, které se, o podstatné sumy, které se věnují na určité programy, například drogové, které nemají velké výsledky. Takže eh, například uzbecký parlament, který má jenom demokratickou fasádu, byl eh, taky eh, kritizován naším výborem a ten, taky mu byly věnovány peníze. 33% závazků se týká nástroje Eh, finančního nás, rozvojov, nás, financování, nástroje financování, eh, rozvojového financování eh, takže zde začín, se věnujeme sociálnímu začlenění, rovnoprávnosti, rovnoprávnosti i žendrové, z genderového hlediska a to všechno, pokud je o region Střední Asie, chybí. Uh, když se podíváme na energetiku, tak zde se předpokládá zvýšení eh, exportu plynu ze střední Asie do Evropy a zde vidíme eh, určité zlepšení eh, v položce zabezpečení dodávek a e, propojení sítí a jejich operátorů. Stejně tak legislativní e, zblížení s Unii je v jasném obchodním zájmu Evropské unie, ovšem e, nemůže být jenom na uvážení, že pomoc na, na prostém uvážení, koho se bude ta rozvojová pomoc týkat. Když se podíváme na Irák, Irán a Jemen, tak návrh návrh komise není jasný ve tom smyslu, eh, kterých zemí se to bude týkat, čili kolik se bude věnovat které zemi. Pokud je o střed, eh, Jižní Afriku, je to stejné. Eh, Tady se zdá, že ta pomoc se zaměřuje pouze na vzdělávání. Takže vaše připomínky k tomuto by byly vítané. Pokud jde o globální veřejné statky, tak mm, komise se snaží, aby eh, bezpečnost potravin, eh, životní prostředí, zdravotnictví a vzdělávání se daly do jedné Eh, obálky hodnocené 600, nebo eh, eh, jejíž, která by měla 640 milionů. Ovšem to by byla černá skřínka. O tom bych tedy také rád měl více informací. Když pokračujeme v tom spojování, tak komise propojuje řádek Eh, projektů z, ne, ne, eh, nikoliv místních a místních eh, aktérů nebo subjektů. Když se podíváme na místní subjekty, tak zde se dopouštíme chyby, protože se totiž degraduje jejich funkce na úkor nestátních aktérů. Takže když srovnáváme Eh, rok 2013 s rokem 2014, tak vidíme, že v oblasti humanitární eh, pomoci a eh, úvěru jde o efektivní pomoc a komise věnuje určitou částku i přípravě na určité částky na nouzovou pomoc v případě katastrof takže si myslím, že komise by měla zaměřit na maximalizaci pomoci na humanitární účely a dále ji usměrnit na oblasti, kde se dají nejlépe využít a kde se může eh, zajistit, že nebude ta pomoc odkloněna ehm, od těch kanálů, kterými má jít. Eh, to znamená, že má jít na humanitární eh, pomoc. Eh, dále, eh, proč se komise vzdálila eh, tom svému cíli, tomu stropu, který měla. A proč je zde marže nebo rozmezí tolerance 159 milionů v závazcích. Kromě toho když eh, se podíváme eh, a kdy, eh, když budeme plnit víceletý finanční rámec, tak byly určité návrhy. Takže my zde souhlasíme s návrhem komise, že 60 se bude věnovat na geografické programy, 25 na tematické, 15 mm, na místní organizace a 5 na panafrický program ta eh, panafrická část se dělí na další akce, které neodpovídají současným eh, rozpočtovým linkám. Takže myslím, že je třeba eh, do jisté míry eh, se vrátit k té rovnováze, která byla mezi Asií, Afrikou a hlavně Latinskou Amerikou. Dále je zde transparentnost a demokratická kontrola. Zde se musíme vrátit k určitým položkám. Například eh, globální veřejné statky by se měly dále rozčlenit na Eh, jednotlivé prvky, včetně nástroje pro rozvojovou spolupráci, takže navrhujeme zvláštní eh, linie pro nestátní aktéry a pro lokální aktéry. A, odděle, a, a, eh, a jinak to rozdělení na humanitární pomoc a potravinovou pomoc, tu můžeme při, to můžeme přijmout. Dále je zde otázka, získávání fondů. Například eh, potvrzení, že eh, Evropský parlament potvrzuje eh, politiku Evropské unie v tomto smyslu a zdůraznit, že základní normou sociální oblasti a hlavní za, hlavním cílem použití nástroje pro rozvojovou spolupráci pro zachování cílů Evropské unie půjde, eh, se bude zaměřovat tedy i přes jiné prostředky nebo bude využívat jiných prostředků. Eh, je to velmi důležitá práce, kterou jsme dělali velmi rychle. Je nám velmi líto, že jsme eh, od komise dostali návrh pozdě v rámci a že nerespektuje rámec, eh, víceletý finanční rámec. Předpokládá se, že se eh, k tomu vyjádříme do 28. srpna a e, i s, příklad, i s překladem bychom měli vlastně jenom týden na předložení, ne, že hlasovat se bude, pardon, 28. a že do konce července bychom měli tedy předložit pozměňovací návrhy, měli bychom tedy v podstatě jenom týden na jejich vypracování. Je to věc, která je tedy velmi e, urgentní. Každopádně se budeme snažit, abychom e, měli připravený svůj eh, návrh pozměněný na schůzi 28. srpna. A nyní dám slovo dalším poslancům, pan Gerenc. Děkuji. zpravodaj si vzal k srdci to, co jsem řekl před dvěma lety. Komise tenkrát se potýkala s výtkou, že nebyla dostatečně ctizádostivá. A to je to, co vlastně říká i můj následovník. Já bych politicky chtěl říci následující. My nám byla předložena čísla a já skutečně nevím, jak se k ním stavět a postupovat diferencovaně. My bychom měli zvážit, které země by skutečně měly být ze seznamu vyškrtnuty. A za druhé rozpočet. Rozpočet musíme vidět v celkovém kontextu. V kontextu eh, s více letým finančním rámec, ale jednání o tomto rámci zatím ještě nebyla ukončena. Naši vyjednávači požadovali kompenzaci za seškrtání prostředků v rámci víceletého finančního rámce. Lze nějakým způsobem zjistit, zda flexibilita, která byla požadována, také by vedla ke zvýšení prostředků. V každém případě se to týká platebních závazků. Možná, že by komise by nám pomohla vytvořit simulaci tak, abychom viděli, zdali jednání parlamentu s radou opravdu mají jistou přidanou hodnotu a dali nám jisté výhody. My nebudeme schopni dosáhnout dobrého výsledku. Neustále se hovoří o pákových efektech, jestliže nemáme dostat dostatek peněz. Nikdo nedokáže takto navýšit eh, finanční prostředky. My musíme také vidět, jak veškeré škrty se projeví a také mu potřebujeme odpověď od rady, komise i parlamentu. Pokud simulace, kterou požaduji, ukáže, že všechno, bude sníženo, potom musíme již re, musíme reagovat na rozhodnutí, které padne v září. Já se domnívám, že Evropský parlament může pouze získat. Potom jestliže nechceme tento rozpočet, pak eh, zamítneme tento návrh a vrátíme se k rozpočtu eh, z roku 2013 protože tento návrh rozpočtu je podstatně vyšší než návrh na rok 2014 a to se mi vůbec nelíbí. A nyní chce se komise vyjádřit k této otázce. <coughs> Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, Carlo... Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zastupuji generální ředitelství DEVKO a mám na starosti rozpočet a plánování. Objevila se zde úplná lavina otázek na moji hlavu, kterou otázek, které pokládají pan Spravodaj i pan Gerenc. Já bych rád řekl, že v rámci rozpočtové nomenklatury zde panovalo úsilí o zvýšení transparentnosti, ale Mám takový pocit, že vy máte dojem, že se to nezdařilo. Tak to je milý to jsme asi nesplnili náš cíl. Co se týče přání Evropského parlamentu, tak jsme slovo statements nahradili pojmem program statements. Prohlášení jsme nahradili programovými prohlášeními, protože jsme chtěli, aby ten rozpočet byl koncipován takým objektivnějším Eh, způsobem. Co se týče nástroje rozvojové spolupráci a ENI, tak zde je důležité pohlížet na geografickou i tematickou objektivní komponentu a tyto dvě komponenty spolu spojovat. Zjednodušování. To bylo to, oč jsme usilovali. Je to poprvé, kdy veškeré rozpočtové linky týkající se spolupráce jsou schrnuty pod článkem 21 příslušné rubrice a potom je to rozdělené do sublinky 1921 a všechny ty položky, které se vztahují na určitý nástroj, jsou zařazeny do příslušné kapitoly a tím máme větší flexibilitu. Takže v případě potřeby je možné zareagovat a e, celou věc zlepšit ta reakce se tím usnadní. Podle právního základu zde je plánováno, že máme rozlišovat tematické a geografické regiony. A dále zde máme cíl e, podpory trvalé udržitelného hospodářství, e, ochrany životního prostředí, dobré státní zprávy a ochrany lidských práv. My jsme také upravili příslušným způsobem naši eh, nomenklaturu. Máme tam tedy pět geografických rozpočtových linek Ázie, Jižní Afrika a další. A dále jsme se pokusili sem zařadit náležitým způsobem eh, africká témata. Dali jsme tam jednotlivé linky, které jsou dále členěny do dvou speciálních subtémat. A dále, co se týče těchto tematických linek a těžiš, tam jsme se opírali o ty velké programy, o ty velké projekty, které pokrývají různé oblasti a potom také ty klíčové vzorové projekty, které pokrývají několik oblastí. Takže to byl takový ten obecný rámec, eh, v něm jsme se chtěli pohybovat v naší práci a který měl sloužit té základní orientaci. Myslím, že je vidět, že to pojetí rozpočtu pro rok 2014 je nižší než bylo v roce 2013 a to je dané tím, že jsme nyní navázáni do víceletého finančního rámce a nemůžeme navrhnout nic, co by šlo nad tento víceletý finanční rámec. A pan Görens eh, právě hovořil o tom, že v podstatě se odchylujeme od toho, co jsme, o čem jsme se, na čem jsme se usnesli v rámci rozpočtu 2013, ale k tomuto tématu a tématu víceletého finančního rámce už eh, nechci hovořit. Eh, mluvilo se zde o diferenciaci, rádi byste měli přehled jednotlivých zemí, ale my jsme aplikovali model, který byl vyvinut k tomu, aby bylo možné jasně spočítat, kde je konkrétní potřeba jednotlivých eh, zemí v rámci té takzvané agendy pro změnu. A náležitým způsobem byly koncipovány rozpočty. Vidíme zde velké snížení u Latinské Ameriky, zvláště u bilaterálních programů a to se kompenzuje některými regionálními programy z části. A celé to potom vede k navýšení prostředků v, e, pro použití v Ázii. Vy jste také položili několik otázek týkající se Afghánistánu ono to je v jednotlivých rozpočtových linkách. Oni už nemají svoji specifickou linku, ale je to všechno v tom globálním rámci Asie. Takže tam je potom například také Bangladeš, což je velice chudá země, která také potřebuje intenzivní podporu. A samozřejmě Myanmar, na to jsem zapomněl. Uh, takže tam se e, bude dělat toho více a kompenzuje se to tím, že jinde se sníží výdaje například na Čínu, Indii a další podobné země. Co se týče centrální Asie, tam došlo, myslím, k mírnému navýšení oproti loňskému roku. Potom jste se také ptali na to, na ty takzvané netaktické podpory. A řekli jste, že to by mohlo vést k určitému klientelismu. No, my jsme se snažili o takovou globálnější orientaci a pokusili jsme se našimi projekty pokrýt eh, více oblastí, například životní prostředí, klima a podobně. Jak už jsem uvedl, je to takový nadtématický meziresortní přístup. Další otázky. Zmiňovali jste Afriku, pokud se dobře pamatuji, tak hlavně Jižní Afriku jste zmiňovali. Tam eh, došlo k výraznému snížení v důsledku aplikace diferenciace a Jižní Afrika je takovou rychle se rozvíjející zemí. Nevím, jestli jsem teď odpověděl na všechny otázky. Pan Gorens? Ano, eh, já samozřejmě vím, že se vždy snažíte reagovat na všechny naše otázky, dotěrné více i méně ale samozřejmě každý poslanec může trochu vyhrocovat své otázky a když se zeptáte, zda Afghánistán dostane více nebo méně, tak já na to nebudu schopen odpovědět. Když se mě někdo zeptá, zda Kolumbie nyní bude na seznamu zvýhodněných zemí, tak na to také nebudu schopen odpovědět. A když nejsem schopen odpovídat na takovéto otázky, tak je potom těžké si také představit konkrétně, jak má vypadat ten panafrický přístup. Když zazní otázka, jak je to s flexibilitou, aplikuje se a pokud ano, kde, nejsem schopen odpovědět a musím říct, že to se cítím dosti trapně, protože to jsou velice precizní otázky, které jsou pokládány. A e, ta simulace, kterou jsem zmiňoval, ta propočtová simulace, jste schopni ji aplikovat? A pokud ne, tak si kladu otázku, k čemu vlastně vedla ta dohoda o víceletém finančním rámce, jaký má smysl, že teda se připravuje, že na září je zde nekonečný seznam otevřených otázek. E, celé téma je nesmírně složité. My jsme se opravdu usilovně snažili to posunout ku předu a snažíme se pokročit s tou programovou prací i přes e, ty další diskuse o aktech přenesené pravomoci a podobně. Ale my se opravdu snažíme také pro vás pracovat a pomáhat nám, ale potřeba bychom to tež i od vás. Děkuji. Já to krátce doplním, říká předsedkyně. Pane Gorenci, ano. Pro nás je velice komplikované odpovídat konkrétně, protože i my se musíme zodpovídat a Určitě někde vzniknou očekávání, jsou formulována a pak jsou nám pokládány otázky se zcela jasným obsahem a já mohu jedině potvrdit to, co zde říkal kolega Görens, my prostě potřebujeme konkrétní odpovědi. Tak jako dosud to nejde. Pan Kortes Lastra má slovo. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, je to velmi snadné. Je to vlastně negativní potvrzení, neodpověděl na moje otázky. A když, e, e, pokud chcete, e, pošlu je e-mailem, abyste do čtvrtka odpověděl, abychom mohli předložit do příštího pátku pozměňovací návrhy a abychom jednali co nejvíce koherentně. Konsenzus pro rozvoj je legislativní dokument, který předpokládá, Eh, eh, rozvoj, je to konsenzus pro rozvoj a není to eh, agenda pro změnu. Dále Asie, země jako Čína, proč se věnuje pozornost jí a nikoliv, a proč se nevěnuje pozornost vůbec Latinské Americe. Já tedy ty své dotazy pošlu e-mailem a žádám, abych do čtvrtka dostal odpověď, abych mohl co nejkoherentněji vytvořit pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Et donc nous allons euh, espérer. Euh, ano, dobře, takže my doufáme, že brzy obdržíme odpovědi a lhuta pro pozměňovací návrhy je ve středu v poledne 17. července a jak již uvedl zpravodaj, tak eh, musíme také poskytnout stanovisko týkající se návrhu výbo- rozpočtového výboru. To budeme projednávat 28. srpna. Dámy a pánové, tím končí naše dopolední zasedání. Odpoledne se uvidíme ve 3 hodiny, nikoli v 15.15, 15, ale už 15.00, protože musíme projednat ještě další téma. Navštíví nás eh, viceprezident Burundi kterého vzval kolega Mišo, takže začneme tímto bodem už ve tři hodiny. Přeji vám dobrou chuť a příjemnou polední pauzu.